Dear colleagues, good morning. Milí, ko- Milí kolegové, dobré ráno, protože čas je omezený. Začneme bod číslo jedna, přijetí návrhu pořadu jednání. Dovolte, abych vás informoval, že se navrhuje, aby body 7, 8, 16 a 35 byly odloženy. Bod 17 bude následovat po bodu 8 od 19 bude následovat po bodu 29, body 30 a 31 budou po 24 a bod 40 bude následovat po bodu 14. Nevidím, že byste měl někdo něco proti, takže to je tímto přijato. Bod číslo 2. Sdělení Zaprvé prosím, nezapomeňte vzít si zítra dopoledne své hlasovací kartičky. A druhé sdělení. Naše schůze bude v 9.50, pardon, 9.50 přerušena, abychom se mohli účastnit vzpomínkové akce na oběti teroristických útoků z roku 2016 zde v Bruselu. Budeme eh, se účastnit té vzpomínky na třetím eh, poschodí před plenární místností. Teď tedy budeme pokračovat dál. Jako obvykle společná schůze s výborem IMKO. Dovolte, abych eh, přivítal místopředsedu, místopředsedkyni paní Ditu Charanzovou, a vítám i členy výboru IMCO. Dovolte, abych řekl, že účelem této schůze je probrat pozměňovací návrhy, protože 988, tak jich, protože jich je 988, tak nebudeme moci probrat podrobně všechny, ale jsem si jist, že uděláme, co bude v našich silách. Teď dám slovo paní místopředsedkyni Charanzové. Dobré ráno, dámy a pánové. Jménem výboru IMKO bych vás nejprve ráda pozdravila a přivítala všechny členy výboru Jury a IMKO. Bude to jedinečná zkušenost poprvé v historii tohoto parlamentu dva Češi předsedají spojené schůzi dvou výborů. Nejprve dovolte, abych dala slovo dvěma spoluspravodajům. Rádi bychom od nich slyšeli na komentáře k návrhům pozměňovacích návrhů a o budoucích krocích. První spoluspravodaj, pan Fos, prosím, aby začal. Vielen Dank. Děkuji, dobré ráno. Dovolte, abych pozdravil nejdřív a nejvíc paní Gebhardt, svou spoluspravodajku. Za prvé máme těch 988 pozměňovacích návrhů. Věnují se nejrůznějším jednotlivostem. Třeba včera večer jsme se ještě znovu bavili o takzvaném problému Bedit Software, jakým způsobem by se to nějakou správnou, řádnou formou dalo regulovat ale i tady se vždycky dostáváme k podobným výsledkům a rádi bychom tady našli nějaký rozumný přístup k tomuto tématu, který by byl jasný nejenom ryze právně, ale spotřebiteli by také poskytl možnost, aby se příslušným způsobem orientoval a mohl využívat svá spotřebitelská práva. Musíme vyjasnit ještě další věci i s ohledem na tu spoustu pozměňovacích návrhů, které se sešly. To či ono určitě zmíní ještě paní Gebhardt, jenom bych eh, to rád zmínil v přehledu. Budeme se znovu ještě muset věnovat tomu, jakým způsobem definovat rozsah použití a jak by to bylo s tím konceptem data jako protiplnění, jestli je tohle ten správný přístup, to musí být předmětem debaty. Pak se také, a to si myslím, že bude důležitější bod, budeme bavit o plné harmonizaci těch všech návrhů. Všechny ty věci se propojují i s ohledem na hierarchii právních dokumentů, s ohledem na alternativu nebo možnost vypovědět ty smlouvy a také s ohledem na důkazní břemeno a různé právní lhůty, které jsou tam obsaženy. Proto máme ještě dost co dělat. Co my jako strana lidová jsme tam zapracovali a jakým směrem se ubírají naše myšlenky, to je fakt, eh, že otázka toho any other data, tedy ostatní data, což tam zatím ještě je v tom rozsahu, tak eh, tady zatím neúplně chápu, proč by tam any other data vůbec měla být, protože vlastně skutečné riziko vidíme jenom o osobních údajů a nikoli v údat, která se k lidem ani nevztahují. To znamená, že ne úplně jasně chápu, proč by tam tohle mělo mít, ale i to asi bude ještě předmětem rozhovoru. Krom toho, jako strana lidová jsme vyškrtli i dlouhodobé smlouvy, protože nechápeme, proč by se tady něco mělo muset harmonizovat. Existují ty modely 24 měsíců nebo až 5 let, ty už existují a já nevím, jestli bychom tady skutečně měli zasahovat do té smluvní svobody, ještě dalším právem spotřebitele smlouvu vypovědět. Myslím, že po mém soudu tady potřeba harmonizace nevyvstává. I tohle ale ještě stále je předmětem různých názorů na toto téma. Myslím, že větší komplex bude asi to, že se budeme muset bavit o plné harmonizaci, o záručních a poskytovacích právech, jaké úrovni si tady budeme představovat, jak to bude s obrácením důkazního břemene. To všechno jsou věci, kterým se budeme muset ještě věnovat hodně. Co se týká náhrady škod a možných plnění z toho plynoucích, je také třeba zásadně se zamyslet nad tím, zda je opravdu harmonizace potřeba, protože členské státy už mají úpravu náhrady škody, která odpovídá tradicím jednotlivých členských států. A proto i tady já až nevnímám tak moc tu nutnost, aby se tím tento návrh zabýval. Co se týká údajů a právních důsledků z toho plynoucích, tak eh, myslím, že zatím jsme ušli slušný kus dobré cesty v tom, že osobní údaje a z toho plynoucí důsledky u těchto modelů smluv spadají pod to nařízení o ochraně osobních údajů a neměli bychom budovat nějaký další tohle překrývající režim. Děkuji. No a děkuji mnohokrát a nyní dám slovo spolu s pravodajce s IMKO na pět minut. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji Axelu Fosovi za doposud velmi dobrou spolupráci, i když v několika ohledech máme zcela rozlišné, odlišné názory. Ale jistě nalezneme řešení společně s našimi kolegyněmi a kolegy spolu s pravodají. O tom jsem přesvědčená, byť je to velmi svízelná cesta. To jsme zažili ještě jednou včera večer při našich diskusích, eh, kdy jsme společně nalezli kompromis, eh, který zase možná bude na eh, trhu spochybněn jinými, ale to je v pořádku. Myslím si, že skutečně bylo správné a důležité, že jsme se postarali o to, aby, byla vytvořena, aby bylo vytvořeno jasno, jak pojmeme definice mm, působnosti, e, to se týče omezení e, věcného zboží a proto také velice už se spolupracujeme se spravodajem Arimontem, abychom vytvořili naprosto jasnou definici, co kam patří. A my jsme řekli, že všechno, co, jak bych to řekla, co nějakým způsobem souvisí s údaji, je záležitost záležitostí eh, směrnice o digitálním obsahu. A tam, kde se jedná pouze o věcné zboží, o produkty, které nejsou digitální, to spadá do té dal jiné směrnice. Tady jsme tedy nalezli konsens tady v parlamentu a myslím si, že to je dobré, eh, přičemž pracujeme na takovém jemném dolaďování toho, jak by eh, ta definice měla vypadat, ale jsem přesvědčena o tom, že i zde nalezeme dobré řešení. Eh, co se týče any other data, tady mám jiný názor než pan Foss. Domnívám se, že stejně tak jako Evropská komise navrhla, měli bychom do směrnice ve směrnici nechat ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že co se týče osobních údajů, tady panují zcela různé definice v jednotlivých členských státech. To tedy znamená vymezení toho, co jsou osobní údaje a co nejsou osobní údaje. To je velice obtížné definovat, toto vymezení. A za druhé, existuje stále se rozvíjející definice i v této oblasti a proto bychom abychom prostě nenechali žádné mezery v zákoně v právu, bychom i any other data tam měli nechat a postarat se o to, aby údaje, které se generují a vůbec nesouvisí s individui a s osobními údaji, to by možná mohlo nalézt určitý kompromis, ale neměli bychom vyjmout any other data, protože by to mohl být problém. Domnívám se, že rovněž ustanovení týkající se ochrany osobních dů, údajů je třeba ještě vyjasnit. Nejedná se o to, základní nařízení o údajech nějakým způsobem měnit, měnit jeho výklad, ale je třeba naprosto jasně definovat, že ve smluvním právu, ve smlouvách eh, to jsou jednotlivosti a nebudou-li dodrženy, může to vést k tomu, že smlouva bude neplatná. O to jde. A to musí být naprosto jasné protože nestačí mít nějaké základní nařízení, na něž se je možno odvolat, ale potom nakonec, když toto nebude dodržováno, tak prostě tady nebude žádné ustanovení, aby se nám to podařilo prosadit. A proto jsem tady jiného názoru a naprosto jasně říkám, že je třeba dbát na to, abychom se i do toho dopustili. Rovněž si myslím, promiňte, že bychom harmonizační, stupeň harmonizace měli definovat až na závěr. To jsem říkala už od začátku, opakuji to stále znovu. Protože co se týče ochrany spotřebitele, musíme to jasně definovat. Když se bude počítat s vysokou ochranou spotřebitele, vůbec nemám problém s tím říci OK, pak jsem pro plnou harmonizaci. Ovšem pakliže tam bude nižší ochrana spotřebitele, nejsem k tomu ochotna. Tam bych nechala potom možnost členským státům, aby aplikovali, aby si ponechali vyšší ochranu spotřebitele, či ji rozvíjeli dále. Protože se domnívám, že teprve až nakonec, až budeme vědět, jaká ustanovení a jaké právní důsledky a remedí tady budou být, eh, to musí být zajištěno. K tomu patří ku příkladu také obrácení důkazního břemene a všechny otázky s tím související. A proto bych ráda řekla, že nejprve když se podívám na návrhy EPP a liberálu, kdyby se toto nepodařilo prosadit, nemohu akceptovat žádnou plnou harmonizaci. Pakliže ostatní politické skupiny budou ochotny tady trošku ustoupit, mohu zvážit tuto situaci. Eh, proto jsme předložili pozměňovací návrhy týkající se vysoké ochrany spotřebitele a chci, aby se o tom dále jednalo, protože Evropská komise navrhla plnou harmonizaci já tady mám tedy takovou dvo, dvojí strategii, chcete-li. Neočekávám, že minimální harmonizace a to, co budu mít na právech, že tedy přijde obojí, ale musíme nalézt rozumné řešení. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A nyní bych dal rád slovo stínovým zpravodajům obou výboru. Začneme paní Mejdal. Oh, this is you. You are not yeah, definitely no, not. Mrs. The Mrs. Congratulations, you exactly got it. I'm not. Výtečně, že jste aspoň našel to jméno, ale kolegyně to nemůže být dnes přítomna, takže já vám jaksi sdělím její eh, myšlenky jakožto stínové zpravodajky za IMKO. A předseda jenom bych chtěl připomenout, máte slovo na dvě minuty. Takže kolegyně v první řadě chce poděkovat kolegům za významnou práci, zejména paní Gebhardt a panu Fosovi. A také bych chtěla objasnit, že z hlediska IMKO je přesvědčena, že jednou z klíčovou věcí je tady, jak vynaložíme z daty v této směrnici. Máme tedy tu povinnost, abychom příliš nezatěžovali spotřebitele ani podniky EPDS. Tady to je důležité tady to projednat i jak si zevnitř a zjistit, jak se vynakládá v této směrnici z daty. V článku 3 podle našeho názoru je klíčové, když hovoříme o tom obdržet služby výměnou dat, tak tady e, je důležité to ustanovení ohledně um, soukromých údajů v rámci GDPR. Tady je důležité, co řekla paní Gebhardt, protože v oblasti any other data byste musela vyčlenit ty osobní data, to znamená, že tato by stála mimo působnost, takže jaká jsou ta osobní data, která nespadají do GDPR? To znamená, ty jsou již ochráněna a pak tedy by tu nebyly other personal data, jiná osobní data, která by tedy nebyla ta osobní. To je spíše dotaz z naší strany. Paní Meidl, já opravdu podporujeme zprávu pana Fose a myslíme si, že eh, co se týče definice digitálního obsahu, tady je stále ještě taková nová oblast, kterou je třeba harmonizovat. Není to tak Eh, všude, ale tady vlastně se pouštíme do úplně nové oblasti v Evropské unii a tímto plně podporujeme tyto dvě zprávy. Děkuji. Paní Rusier není přítomná. Nikdo ji tu dnes nezastupuje, prosím. Na dvě minuty kolegyně nemůže být přítomna, nemohu plně hovořit za ní, pouze chci vyjádřit podporu toho, co řekla paní Gebhardt a také upozornit konkrétně na některá taková ta průřezová témata e, týkající se těch dálkových a, a smluv na dálku a zejména tedy je třeba zapracovat v té věci eh, kolektivní nápravy mm, pro spotřebitele. To je opravdu důležité pro to, abychom zajistili pod, o, důvěru o, o spotřebitelů, aby eh, měli důvěru v obsah, eh, ten digitální obsah a, a opravdu mohli uplatňovat svá práva. A myslím si, že v právě u této tématiky musíme zajistit, že to bude řádně revidováno a posíleno jsou tu pozměňovací návrhy právě konkrétně k tomuto spíše tedy ke konci celého toho balíčku a chtěla bych na ně tedy upozornit. Děkuji, pan Dalton. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat dvěma zpravodajům. Opravdu tady bylo mnohem výzev v této zprávě ale jim se to daří zvládat. Myslím si, že spotřebitelé tady hrají důležitou roli ohledně tedy textu o digitálním obsahu a je třeba, abychom naplnili jejich očekávání. Nechceme dávat eh, nějaká vysvětlování, proč se eh, dostali, řekněme, podniky do nějaké pasti v oblasti digitálního obsahu, ale je třeba pokryt i určitá práva, eh, prázdná místa, jako třeba mm, ta, ty drahé výrobky. A je třeba nalézt tedy správnou rovnováhu a myslím, že stále ještě jsme ji nedosáhli. Ohledně konkrétních věc u smluv, tady ty dlouhodobé smlouvy samozřejmě vedou k nižším cenám pro spotřebitel. Pokud eh, budeme mít 12-měsíční smlouvy, měli bychom snižovat tedy ceny pro spotřebitele a jít tedy touto cestou, zajistit tu větší míru flexibility. Co je pro mě ale klíčové v tomto tématu, týká se dat. Nepřijímám ten návrh komise, eh, že by data eh, eh, jak si odpovídat výkonnosti a měl, pak to rozšíření na any other data. Um, evropský um, um, jaksi ochránce, ten s tímto souhlasí. Máme tu odkaz na GDPR ale eh, v podstatě eh, je to do střetu s GDPR a myslím si tedy, že bychom měli všechny tyto názory brát v potaz, měli bychom se zamyslet nad tím, eh, jak zpracovat všechny tyto připomínky ochránce údajů. A pak ještě jedna připomínka týkající se harmonizace min, na minimální nebo maximální úrovni, to neleží na srdci jen naší zemi, ale i jiným, tedy co se týče toho nastavení Prahu hodně vysoko, již po několik let, nevím, mohli bychom přijmout tedy tu vyšší úroveň, protože když to snížíme, tak se dostaneme tak nějak mimo a v podstatě nenaplníme ta očekávání spotřebitelů. Ano, jsou to opravdu výzvy, a měli bychom tedy ještě hodně, hodně zapracovat v těch nadcházejících měsících, aby z toho vzešla kvalitní práce. Děkuji, pan Džambasky není přítomen, pokud se nemýlím. Kaja Kalas, prosím. Děkuji. E, já tu zastupuji dva stínové zpravodaje, tak doufám, že mi dáte více času. Chci poděkovat zpravodajům za jejich práci. Včera jsme měli setkání stínových zpravodajů a pro mě není velice jednoduché teď mluvit, protože už to probíráme více než rok a jsou tu stále otevřená témata. Čím víc zacházíme do detailu těch nejrůznějších legislativních textů napojených na digitální trh, tak tu vidíme nedostatečnou koordinaci na komisi mezi jednotlivými odděleními. To nám nezjednodušuje práci, to rozhodně ne. Za naši skupinu ale je důležité právě zachovat konzistentnost a právní jistotu věci jako působnost, tady bychom se měli zhodnout, také směrnice i privacy. Tady bychom také měli zajistit konzistentnost mezi všemi možnými přístupy. Zatím si nepřejeme nějak regulovat ty eh, komunikační služby ani tu rozlišovat definice. U působnosti tam jsme se zabývali těmi smart goods, pak otázka konformity, záruk a důkazního břemene. Nicméně Mm, třeba u nějaké malé mašinky na kávu, tu mít neomezenou záruční dobu, neomezenou možnost se týče důkazního břemena. Já myslím, že u takového přístroje dva roky eh, jsou úplně v normě. Pak eh, tedy dohoda ohledně té působnosti, ta eh, bude záviset na tom, jak se dohodneme na obou textech. Pak ty klíčové služby, um, Tady eh, kolega Dalton se už zmínil, máme tu tedy i vyjádření ochránce eh, údajů, který poskytuje určité pokyny ohledně tedy toho textu obecného ochraně údajů. Myslím si, že toto jeho stanovisko by mělo být bráno v potaz, abychom se vyhýbali nějakému střetu s GDPR. Vyloučení toho any other data to opravdu vede k určitému pomatení. Myslím si, že by tu měly být ta osobní eh, data a velice mě těší, že pan Vos také s tímto souhlasí. Pak eh, tady se zahrnují osobní údaje pouze, když to zachází za to nezbytně nutné z důvodu tedy smlouvy. Máme tu určité eh, podnikatelské eh, jaksi modely, kde se počítá s osobními eh, údaji, ale ne takovými smlouvami, kde je to nezbytné pro poskytnutí služby. A ještě jednu věc k údajům povinnost dodavatele v případě tedy určení. My jsme stáhli z našeho návrhu ten odkaz na any other data protože tam eh, si nemyslíme, že by zmínka takového termínu byla nějakou přidanou hodnotou pro spotřebitele. Spíš nám leží na srdci ten obsah. Je to běžné, když si tedy stahuje spotřebitel ten obsah, tak většinou eh, si to může převzít, odnést sebou. Takže toto by mohl být takový základ pro možný kompromis. Co se týče konformity, uh, i když se zdá, že většina si přeje dodat více významu těm objektivním kritériům, je třeba zajistit, že ta kritéria budou jaksi schudná, zpracovatelná i u obsahu, i u těch služeb být, musíme být objektivní, abychom se vyhli tomu, že to bude obsoletní a jaksi neuplatnitelné, protože ten digitální obsah se rychle vyvíjí. Děkuji. Děkuji. Teď budeme pokračovat druhým návrhem stínových zpravodajů z obou výborů, takže bych dala slovo Denny de Jongovi, ale nevidím ho. Pan Jiří Maštálka, je tady někdo za GUE, kdo by chtěl vystoupit? Nikoliv. Zelení Julia Rada. Děkuji. Já budu hovořit jako stínová zpravodajka za oba výbory. Za projekt chci poděkovat zpravodajům za tu práci, kterou odvedli. To je opravdu výzva, tenhle návrh. Začnu tím, na čem zrovna pracujeme, to je otázka kritérií konformity. Myslím, že je to velice dobrý krok v tom prvním návrhu kompromisních návrhů těchto kritérií. Tam jsou objektivní kritéria konformity. To se týká původního návrhu komise můžete si představit pod tím, co chcete. To znamená, že tam byla původní pozice spotřebitele slabá. Naše návrhy, pozměňovací návrhy zelených, myslím, že byly dostatečně zohledněny v těch prvních návrzích. Hlavně bych chtěla zdůraznit návrh 241, otázka interoperability. Když hovoříme o interoperabilitě, tak je důležité, aby to usnadnilo přestup od providera k providerovi, eh, aby obsah prostě fungoval v daném prostředí, protože jinak budou eh, ti lidé zamčeni v těch jednotlivých eh, oblastech nebudou moci volně přecházet. Pak je také třeba definovat ty neférové smluvní podmínky, před nimiž je třeba chránit spotřebitele pak je třeba ještě vyjednávat, mm, protože v té situaci je ten spotřebitel vždy slabší stranou. Co se týká opravy, tak tady jde o to, že jsou to často malé sumy, jako 99 centů, když kupujete ten digitální obsah, takže potom ta oprava tam mívá docela smysl, protože jinak jinak eh, ten spotřebitel kolikrát nemá ani šanci si tu sumu vymoci zpátky, když je to tak malá suma. Co se týká ukončení, já si myslím, že tady by se mělo trochu odlišit v návrhu komise mezi podmínkami, abyste dostali svá, své údaje zpátky, osobní nebo jiné údaje, a potom mm, zda ten provider má povinnost přestat vaše údaje používat. To nemusí být vždycky to samé třeba když máme digitální obsah, který spolu vzniká součinností různých spotřebitelů na platformě, tak pak by měla být možnost stahovat eh, ten obsah, ale eh, poskytovatel by nemusel mít povinnost to smazat, to by totiž mohlo ohrozit ostatní uživatelé. Tady je třeba odlišovat. Potom data performance, myslím, že tady bychom tu roli supervizora nad ochranou osobních údajů měli brát vážně, ale myslím, že se nám podaří najít nějaké řešení, které bude v plném souladu s GDPR. A konečně otázka podmínek, smluvních podmínek. Nesouhlasím s tím, že dlouhodobější smlouvy jsou z pohledu spotřebitele lepší. E, v podstatě je to konkurence, v které se brání provajdři, poskytovatele těmi dlouhodobými smlouvami. Takže myslím, že je třeba se pečlivě věnovat i otázce interakce digitálního obsahu v rámci toho jednotného komunikačního digitálního kódu, protože některé eh, ty služby byly původně zamýšleny jako obsah eh, toho, této úpravy a pak je tady ta otázka toho kódu v rámci toho dokumentu je tedy třeba zajistit, aby ty oba dokumenty byly harmonizovány a spolu fungovaly. Děkuji. Marko Zulo, EFDD. Eh, e Děkuji oběma zpravodajům, protože určitě jednoduché to neměli. Myslím, že při vzniku této právy nesmíme zapomínat na právní jistotu. Tady se hovoří o různých směrnicích, hovoří se tady o telekomunikaci a dalších směrnicích, ochraně osobních údajů, je tedy třeba mít z toho jako výsledek nějaký harmonizovaný text, nic, co by se překrývalo a nic, co by umožnilo různou právní interpretaci. Uh, to by totiž eh, vedlo k tomu, že by se to nesnadno používalo. V této souvislosti musíme mít také na paměti onlineový prodej. No a ještě bych se rád obrátil na spoluspravodaje. Myslím, že je dobře, že obecná ochrana osobních údajů se nemění. A teď k digitálním službám a definici jasného rozsahu působnosti. Já si myslím, že tohle je v zájmu spotřebitelů. A ještě úplně poslední poznámka na sám závěr. Embedded software, o tom se také včera hovořilo. Tady byl předložen návrh na řešení, Ten návrh spoluzpravodajů ten je ve smyslu spotřebitelů, vede k větší jasnosti, ale včera se hovořilo pouze o pre-installed software. Musím říct, že to by se mi zamlouvalo víc a také z toho jasněji plyne, jaké právní dopady to může mít. Děkuji za ENF paní Trocinský, někdo jiný z této frakce nikoliv. To znamená, že druhé kolo stínových je za námi. Je tady ještě někdo, kdo by se k tomu chtěl vyjádřit? Není-li tomu, tak myslím, že máme ještě trochu času, tak můžeme dát slovo, prosím, komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se být stručný a soustředit se na věci, které zmínili někteří zpravodaje. To jsou osobní údaje. Komise je ráda, že se tady rýsuje velká většina, aby osobní údaje byly zahrnuty do toho rozsahu. To je skutečně důležité, ale s stejně tak je důležité a souhlasíme se všemi, kdo o tom hovořili, a že se tady vůbec ani nerýsuje konflikt interpretace GDPR, což by vedlo k nějakému vnitřnímu rozporu. Také děkujeme za to užitečné stanovisko k Evropskému supervizorovi osobních údajů. Je to docela zajímavé, že to podporuje, a cituji, podporuje cíl rozšířit ochranu spotřebitelů, kteří jsou žádáni, aby sdělili své údaje při nákupu digitálního obsahu. To je velice důležité co my s tímto návrhem chceme. My chceme, aby byla vyšší míra ochrany spotřebitele nad rámec té ochrany osobních údajů, ochrana jako spotřebitele. Chci to zmínit, protože třeba pan Tul zmínil, že by to nemělo být vnímáno jako protiplnění. Jde tady o to, že to znamená, jak řekla paní Rejda, já um, si myslím, že můžeme najít docela snadné uh, řešení, můžeme vyjasnit rozsah platnosti a nechat osobní údaje v tom rozsahu působnosti. Pak je tady otázka, kterou zmínili mnozí poslanci, any other data, ostatní údaje. Hlavně pan Ge- paní Gebhardt má v podstatě pravdu v tom, že to, proč tam ta any other data jsou, protože Osobní údaje mají svou komplexní definici a je to i již obsah judikátu Evropského soudního dvora. Takže my teď navrhujeme, aby tam bylo obojí osobní údaje i any other data, tak aby tady uh, bylo jasně diferencováno a vymezeny různé problémy. Pak any other data mohou mít ekonomickou hodnotu. Vezměte si třeba anonymizované údaje, které se o vás sbírají. Oni se vás neptají, líbil se vám ten film, nebo eh, můžete být osloven eh, jako respondent ve věkové kategorii tolik až tolik a ty údaje jsou pak využívány třeba pro vznik eh, nové, eh, nového televizního seriálu. To jsou tedy údaje, které mají ekonomickou hodnotu a proto by měly být eh, obsahem tohoto návrhu. Evropský supervizor osobních údajů, když zjistí, že v budoucnosti ta data mohou být třeba personalizována, protože se je nepodaří udržet v anonymitě. Teď jsou třeba anonymizována, tak si myslím, že později bude třeba potřeba to regulovat. A ještě pár rychlých poznámek nakonec. Potom tady byla zmíněna kolektivní adresa. Tady se hovořilo o tom eh, vynucování tohoto práva my jsme vypracovali komparativní studii pro všechny členské státy, eh, jak se to implementují. Ono by bylo eh, rozumné držet se toho dál, protože to je horizontální otázka, jako taková se to nedá probrat jednou, dvě, dvěma větami v tom návrhu. Komise to se tomu bude hodně věnovat, budeme to bedlivě sledovat a ještě se k tomu vrátíme, jakmile budou relevantní údaje. A poslední, a ta konzistentnost eh, elektronického review a na konzistentnost eh, telekomunikačního kódu, což mnozí zmínili. My chceme mít ten návrh konzistentní a proto jsme se drželi té definice, jak byla dříve v tom telekomunikačním dokumentu a teď je v tom dalším kódu. A to z různých důvodů. Za prvé je tady ten obecný princip. Specifická pravidla, sektorově specifická, která by měla být eh, řízena sektorově specifickým eh, nařízením. To se pak třeba týká zdravotní služby, finan- zdravotních služeb, finančních služeb a tak dále. Toho bychom se měli eh, držet, držet, nechat to odborníkům a držet se těch na míru střižených pravidel. Pak je tady také otázka rovných podmínek. Level playing field, máme tady různé kategorie v telekomunikacích, třeba počet nezávislých eh, telekomunikačních služeb a měli bychom eh, potom dát si pozor, abychom nezaváděli různé podmínky pro ty, kteří už třeba jsou eh, na tom poli a pak poskytovatelé, kteře, kteří poskytují služby závislé na čísle, na rozdíl od těch, kteří poskytují služby nezávislé na čísle. To znamená, že tomu je třeba věnovat pozornost. Děkuji. I já děkuji. Pane Štanmajere, teď bych rád eh, vrátil slovo spolu s pravodajům. Nevím, kdo z nich chce hovořit jako první. Paní Gebhardt, prosím. Já tak... Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za tuto nesmírně zajímavou diskusi. Nejprve bych zareagovala na otázku pana Švába, kterou mi položil zcela na začátku. Co mám na mysli? s těmi neosobními údaje, které jsou možná any other data. Eh, když jsem navštívila v Lil eh, podnik zabývající se kyberbezpečností, eh, bylo mi jasné, jak důležité je to, abychom je zahrnuli. Lidé pracující v této oblasti se domnívají, že takové údaje vyplývající z využívání nejrůznějších apps by měly být jednotlivě mm, eh, zahrnuty, protože z nich se potom zase vytvářejí nové údaje, které jsou osobní údaje. Příklad. Neznám aj váš iPhone, ale pravděpodobně to bude stejné. V mém iPhoneu mám ku příkladu WhatsAppy, které obsahují kontakty a pak mají Google Maps, což používám, abych se někam dostala. OB generuje další údaje, které jsou osobními údaji. A když teď zadám adresu, nějaké místo v Google Maps a to se spojí s nějakou osobou, kterou mám v kontaktech, pak se generují nové údaje, které jsou osobní. A paní Gebartová ta právě navštěvuje tuto osobu. A tady musíme velice dbát na to, aby tento druh údajů byl rovněž zohledněn. A na základě definice, kterou máme, v oso- které nejsou pokryty v osobních údajích, a tady naprosto souhlasím s paním Staudmajerem, je nezbytné, aby tady nevznikly žádné právní mezery a právní nejistota, abychom ty any other data zahrnuli, tak, aby nezačal nějaký právní spor o tom, já tady nemám chuť vytvářet tady další pole zaměstnanosti pro advokáty, kteří by měli rozhodovat o tom, co jsou osobní údaje a co ne, aby mm, prostě se zaobírali tím vymezením. Tady bychom měli vytvořit právní jistotu, aby to bylo naprosto jasné. To je jedna věc že údaje, tedy údaje jako nějakou protihodnotu, protivýkon, stejně tak, jako to navrhla e, Evropská komise, to bychom tam měli nechat. Pakliže takové tak zvané apps bez nákladu, to jsou ty různé hry, co lze zdarma si stáhnout, e, e, ty se velice často prostě nabízejí. Já jsem teď dokonce viděla, že existují apps, které nabízejí službu jako budíku, i když to už stejně je, obsazeno v každé, je obsaženo v každém telefonu, to vůbec není zapotřebí. Toto se tedy nabízí proto, aby se to dostalo, aby se dostalo to k dalším údajům. A proto by bylo velice problematické, kdybychom tento druh eh, proti výkonu u, nezahrnuli. Já jsem proti komercializaci údajů, protože Musíme vidět situaci, jaká je. A proto se domnívám, a tady taky absolutně dávám za pravdu Evropské komisi, bychom Tady bychom ty údaje protiplnění měli zachovat, aby i to bylo pokryto, aby to bylo možno konkretizovat. Domnívám se, že to je nesmírně důležitá věc. Co se týče kritérií konformity, Tady si myslím, že jsme udělali dobrou práci a jistě to ještě doladíme. To je také dobré. Ale teď mám ještě otázku na Evropskou komisi. Slyším. No přece jenom, protože to je strašně důležité. Od vás jsem slyšela, ano, kolektiv Redress bychom neměli dávat do tohoto zákonného textu, protože Evropská komise by ráda připravila extra něco k tomuto tématu. Já bych tedy ráda věděla, jak vážné to je, protože doposud se Evropská komise stále bránila tomu, aby předložila návrh parlamentu, takže prosím pěkně, nesnažte se nás eh, jaksi eh, uklidnit tím, že nám řeknete, že něco děláte a přitom to dělat nebudete. Pan Fos, děkuji vám. Já bych také rád ještě něco řekl k tomu tématu osobní údaje, any other data a stanovisko IBDS. Samozřejmě je to tak, že když se zeptáme ochránce osobních údajů, že každé dat, každý údaj je někde osobním údajem. Když se podíváme na GDPR, tak, eh, kterou bylo schváleno minulý rok, tak to tam nebylo míněno. Například využívání mobilního telefonu by snad mělo být u životu nebezpečné, protože se také vyrábějí data. Proto prosím pěkně, na to musíme pohlížet eh, v té nezbytné relaci. Já souhlasím s tím návrhem, zákonem, ale není možné to vidět tak, že EDPS je nějakým zákonodárcem. Zákonodárce jsme my a nemáme zapotřebí se pořád potom podle toho orientovat. Je to tedy dobrý odkaz, ale e, není to zas až tak prvořadě důležité, co se týče definice osobních údajů a any other data. Pakliže si vzpomínám správně, e, v základním nařízení osobních údajů jsme definovali osobní údaje. To znamená, veškeré ostatní údaje, které nejsou osobními údaji, tam vůbec nejsou obsaženy. A tím se samozřejmě dostáváme k té potíži, že pakliže když budeme označovat jako any other data, a to bude potom v naší definici taky, že řekneme toto všechno ostatní údaje, které nejsou osobními údaji, jak tedy chceme ne osobní údaje potom už nevyužívat nebo vymazávat. Jak to chcete dělat? To přece žádný člověk není schopen rozpoznat, jaké údaje patří komu, když se skončí smlouva a někdo teď řekne, musíš teď vymazat naše údaje, tak nebude moci je rozpoznat, protože nejsou definovány jako osobní údaje. Proto tady máme co dočinění prostě s praktickým problémem, jak se bude potom nakládat v právním eh, důsledku s any other data a co do definice. To může být snad jenom tak, že any other data budou všechny neosobní údaje. A definice taky vypadá tak, Jakmile by se sloučilo několik údajů a pak by se z toho vstal osobní údaj, tak to bude osobní údaj, který bude spadat pod GDPR. Podle mého názoru tady neexistuje žádná nezbytnost ani žádný praktický úspěch, ne, abychom zahrnovali, abychom tam převzali i ty any other data. A nebo, pakliže to uděláme, bude třeba to upravit takovým způsobem, aby v právním důsledku uh, to neznamenalo extrémně vysoké zatížení pro to, aby se to nejprve identifikovalo, což by zase bylo proti zásadě té základní eh, ochrany údajů, aby bylo možno je posléze vymazat. Co se týče právní jistoty a tak dále, tady naprosto Souhlasím s tím, co jsme domlouvali, potřebujeme právní jistotu a to platí pro celou oblast GDPR, e-privacy, směrnici o e-privacy, eh, communication coach, tady je třeba mít rozumný postup tak, abychom měli určitou koncepci jasnou, kde se teď jen tak náhodně pokoušíme to vždycky nějakým způsobem přizpůsobovat. Musíme tedy skutečně dbát na to, co patří pod koho a to rozlišování bude velice těžké, protože tady existují business modely, které se prostě vlastně spadají pod tři právní akty. Je aby prostě nás to nějakým způsobem potom v konečném důsledku neomezilo. Tady musíme také se na to ještě podrobně podívat. Co se týče dlouhodobých smluv, jak na to upozornila Julia Reder, a promiňte, přerušuji, pan předseda, mohl byste to zkrátit, protože, no dobře, tak radši teď přestanu, děkuji vám. Uh, eh, Mr. Staudenmayer. Pane Šta... Pane Štádlmane, mohl byste jenom krátce zareagovat na paní Gabartovou? Uh, Děkuji. Komise eh, si bere velice na srdci tu, to kolektivní odškodnění. My máme ta doporučení i doporučení týkající se působnosti. Je důležité ale vidět, co už členské státy implementovaly. My máme dojem, že členské státy již něco implementovaly, ale ne kompletně. Takže to je první třeba zajistit, než komise učiní nějaké kroky, ale bereme to opravdu velice vážně. Podívejte se třeba na ten případ Volkswagenu a všechno to úsilí, které naše oddělení v komisi prostě vykonáváme, to jen dokazuje, jak to bereme všechno vážně. A pokud dovolíte ještě panu Fosovi. My naprosto souhlasíme, že v té věci any other data musíme vědět, jaké jsou následky toho navrácení. A opravdu tady komise prokazuje flexibilitu. Snažíme se nalézt opravdu rozumnou regulaci eh, celého toho konceptu any other data. Děkuji, pane předsedo. Já vám eh, také děkuji. Toto nás přivádí ke konci našeho společného zasedání. Velice bych chtěl poděkovat paní Charanzové za spolupředsedání tohoto setkání a nyní bych vás chtěl všechny pozvat, aby jsme sešli eh, do třetího patra před hemicykl, kde si připomeneme výročí bruselských útoků a poté se vrátíme a budeme pokračovat v naší práci. Děkuji, pane Svobodo. Já bych chtěla připomenout členům IMKO, že naše pracovní skupina začne v 10.15 v místnosti 5G3. Děkuji vám.